A nyní se dostáváme ke zprávě paní Weber ehm, o standardních podmínkách svobody sdělovacích prostředků v EU. Dávám slovo paní zpravodajce.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 Děkuji, pane předsedo. Kolegové, stále říkáme, že eh, svoboda médií je základním svobodou a eh, samým základem Evropské unie. A skutečně tomu tak je. Ale eh, je, je možné, že toto existuje po celé Evropské unii. Jsou tu jisté důvody cítit se ehm, potěšení, ale jsou tady další důvody, proč bychom si měli dělat dosti starostí. V tomto parlamentu jsme už zažili několik diskusí o statutu a roli médií, a to v nejrůznějších členských státech. A ráda bych poděkovala paní paní komisařce Cruz eh, za její neustálou podporu eh, eh, svobody a pluralismu médií. Přeji si, abych mohla říct to totež ehm, za komisi obecně. Ale pravda je, že důvodem, proč vůbec tato zpráva existuje, je právě to, že tento parlament by rád viděl silnější reakci ze strany komise a zvláště ze strany komisaře pro základní práva, pokaždé, když svoboda médií byla ohrožena v některém ze členských států. Článek článek 2 smlouvy a článek 11 EU ehm, e charty eh, základních svobod ehm, musí být eh, řádně ochráněny ze strany komise jako strážkyně eh, smlouvy, což dosud nenastalo. A proto doufám, že hlavní směry a doporučení této zprávy eh, od nynějška budou brány v potaz komisí a také členskými státy, protože tyto reprezentují nejen náš názor jako zvolených zástupců eh, občanů EU, ale rovněž jsou výsledkem stovek eh, neurůznějších konzultací s mediálními organizacemi, zástupci odborů a regulačních úřadů. Základní standardy jako eh, novinářská, novinářská nezá, nezávislost by určitě neměly eh, chybět. Členské státy v Evropské unii by měly podporovat a posilovat investigativní eh, žurnalistiku a etickou žurnalistiku. Je důležité, je, je dělán velice starosti, že novináři se stávají obětmi násilí a zneužívání a vyzýváme všechny členské státy, aby zajistili to, aby novináři mohli podávat bezpečně své zprávy. A každý eh, útok proti novinářům by měl být považován za útok proti svobodě eh, médií a proto by eh, toto mělo být okamžitě prošetřeno a potrestáno. Je na nejvíc důležité, abychom v každém z členských států měli transparentní a stabilní legislativu, která by ochraňovala novináře a jejich misi a byla by takovou strážkyní společnosti. Měli bychom se vyhnout situacím jako to, co nastalo v mé vlastní zemi v Rumunsku, kdy po eh, sedmi letech mm, pošpiňování a pomlouvání eh, už mm, nebyly, nedocházelo k žádným sankcím. Teď mm, padlo nedávné rozhodnutí ústavního soudu a eh, je tady dost velký zmatek kolem rekriminalizace. A v zásadě právo, které budeme zítra hlasovat, vyzývá ty členské státy, kde takovéto očerňování je kriminálním činem, aby toto bylo dekriminalizováno. Potřebujeme transparentnost vlastníků médií. Musíme zabránit tomu, aby se ne nadměrně akcent koncentrovala média. Musíme zabránit konfliktu e, zájmu. A Dále je zapotřebí, aby tady byla nezávislá dozorčí média, dozorčí úřady. Potřebujeme, aby novináři si nepsali jen tak o nás, ale aby nás všechny neustále informovali a aby nás, politiky, eh, také trošku kontrolovali. Musíme zajistit, aby mohli řádně odvádět svou práci. Toto je základ tohoto zprávy. Děkuji. Děkuji. Jako první pan Luhan. 666. Můžete změnit číslo. To jsem si sám to nezvolil. Děkuji, paní komisařku, pane předsedo, kolegové. Chci poděkovat paní Weber za zprávu a poděkovat jí. Problém médií v podstatě je podobný v členských státech a proto tato zpráva o standardech poměřování svobody médií v EU, to je krok před. Mělo by to stimulovat Evropskou komisi, aby byla odvážnější, pokud jde o nastavování pravidel v této oblasti. K tomu řeknu dvě věci. Za prvé, eh, ta komerční média, kde potřebujeme transparentní informace, které se týkají třeba identity eh, které se budou, eh, eh, tedy aby příjemci eh, médií, tedy občané, spotřebitele, dostávali informace, které jsou potřebné. A potom i mm, Evropská komise mm, musí nastavit mechanismus, aby skutečně kontrolovala, že členské státy aplikují pravidla listiny listiny základních práv, jako je pluralita médií a e, rovný přístup k informacím a svoboda tisku. Děkuji. Paní Gens. Köszönöm a szót, elnök úr. A jelentés egyértelműen kimondja, hogy a médiahatóságnak független. Tato zpráva je zcela jednoznačná a e, také se e, tady tvrdí, že média by měla být nezávislá. Nezávislá na parlamentu, na stranách, na vládních stranách a také opozici. Jednomyslně jsme eh, s tímto souhlasili v našem výboru a doufám, že tato zpráva ehm, ehm, dostane přesvědčivou většinu i na plenárním zasedání. Ehm, nechceme, aby tisk byl příliš eh, regulován, ale musíme eh, zachovat a zastupovat evropské hodnoty a média jsou velice důležitým základním pilířem evropské demokracie. Situace Tisk, svobody tisku má v členských státech být kontrolována. A také se tady zdůrazňuje to, že investigativní žurnalistika potřebuje eh, podporu eh, z Evropy. Vítáme i skutečnost, eh, že experti komise se dopracovali k podobným závěrům jako výbor Libe. A chtěl poděkovat také komisařce osobně a doufám, že budeme mít další dobrou spolupráci. Děkuji. Thank you. Děkuji. Paní z Argentiny. Dank u voorzitter. Děkuji, pane. Mm předsedo. Eh, chci poděkovat paní zpravodajce Weber. Eh, dlouho jsme čekali na tuto zprávu. Eh, chtěla bych připomenout, že tato zpráva byla předložena po dlouhých diskuzích o svobodě médií v Itálii. Je situace kolem médií podobná v Maďarsku také, ale my se tady neomezujeme pouze na tyto dvě země, protože jsme si vědomi toho, že mm, je tu více evropských zemích, kde by se toho dalo více dosáhnout v oblasti svobody médií. Ehm, dobrá, skutečná demokracie je ale nemyslitelná bez eh, svobody tisku a médií. Tady eh, jsme v Evropském eh, parlamentu a nemáme kompetence k tomu, abychom novinářům předkládali nějaké předpisy anebo abychom zasahovali do morálky médií, ale měli bychom se postarat o to, aby mohli psát svobodně, aby měli možnosti volby a aby i občané, kteří se pak rozhodnou pro ty či ony noviny, měli možnost volby. Tady si přejeme mnohovrstevnost, různorodost médií. Vyzýváme Evropskou komisi, předložíme tuto zprávu, doufám, že bude eh, schválena velkou většinou zítra. Eh, mohli bychom od vás očekávat návrhy ve prospěch eh, různorodosti a mnohovrstevnosti médií, tak aby se to dalo zakotvit i legislativně a aby novináři měli pak záruku hm, svobody projevu. Děkuji. Děkuji, pan Piotrovský. Děkuji Děkuji, pane předsedající. V této zprávě v bodě 31 tak Evropský parlament vyzývá komisi, aby prověřovala zdali licence se udělují na základě kritérií, která jsou objektivní a nediskriminující. Především Evropská komise by měla se zabývat diskriminačními praktikami. Eh, třeba omezování eh, svobody katolických médií v Polsku. Co tím myslím je například zablokování činnosti eh, televizní stanice Tefam. Již jsem mm, sepsal dopis paní komisařce Kresové, děkuji za podporu, ale za posledního půl roku to k něčemu nevedlo. Před eh, krátkou dobou, pokud vím, tak v parlamentu se konalo slyšení týkající se některých diskriminačních praktik proti katolickým prostředkům v Polsku. A i polští občané a politici chromážili 2 miliony podpisů proti takové diskriminaci. Pokud chceme vystupovat seriózně, tak bychom jako parlament a komise měli věnovat se této eh, otázce. Pan Zjobr. Pane předsedající, šanovní państwo, problém volnosti médií. Děkuji vám, pane předsedající, dámy a pánové. Problematika svobody sdělovacích prostředků je problém zásadní povahy, protože bez svobodných médií není demokracie eh, a to vše eh, je základem Evropské unie. Nicméně, eh, kromě určitého hluku vyvolávaného komisí vidíme aplikaci dvojích standardů, dvojího metru. A to nám dělá velké starosti. Neměli bychom totiž jenom jmenovat ty země, kde jsou média ohrožena ve své svobodě, ale měli bychom pokaždé, kdy je svoboda sdělovacích prostředků narušena nebo omezena, bychom měli jednat. A e, musíme to brát velmi vážně, protože toto je hlavní pilíř Evropské unie. Ehm, můj předřečník profesor Piotrovsky hovořil o problémech s vysílacími licencemi pro některé televizní stanice v Polsku. A je zvláštní, že Evropská komise na tento problém vůbec nereaguje a já bych rád, aby byly, bylo vše měřeno stejným metrem, protože to je základ svobody projevu. Děkuji, paní Berghauser. Děkuji. Milá paní kolegyně Weber. Rád bych tady vyzvihnul jedno téma, a sice téma neutrality sítí. Eh, téma eh, neutralita sítí se ve zprávě eh, objevuje jednou, a sice ve stanovisku kulturního výboru. Tam se to zmiňuje jednou větou a mluví se o principu neutrality sítí. Ve vaší zprávě se však pojem neutralita nevyskytuje vůbec a myslím si, že je to škoda. Proč by to bylo tak důležité? Žijeme v digitální společnosti. Nejen počítače jsou vzájemně propojeny, ale do budoucna to budou všechny přístroje, všechny artefakty, budou vzájemně propojeny a budou spolu komunikovat. Knihy, média, celé více budou digitalizovány, časopisy už v původním podobě nebudou existovat. Otázka neutrality sítí, tedy otázka toho, že veškerá data mm, se s nimi budete zacházet stejně legitimním způsobem, je rozhodující otázkou a týká se také svobody médií, práva na svobodu médií a svobody projevu. A proto by bylo velice důležité, kdybychom tady na Evropské unii mluvili o principu neutrality sítí, kdybychom to tady zakotvili. Děkuji. Děkuji. Thank you. Děkuji. Nyní paní Asir. Mies, hyvä komissari. Tiedotusvälineistä on sanottu, että ne on... Děkuji vám, vážená paní komisarko. Ehm, slyšeli jsme, že právě strašci moci a demokracie ehm, média jsou jakými si veřejnými strašci demokracie a právě by, oni by měli garantovat svobodu ehm, vyjadřování svobodu projevu. Demokracie ehm, se vyznačuje svobodou projevu a také právem na informace. To by se mělo projevovat také v moderních médiích, jako vyhledávačích na internetu, sociálních sítích a podobně. Eh, státy a jejich orgány eh, také sledují vývoj médií ale také Evropský soud pro lidská práva stanovuje právo na pluralitu sdělovacích prostředků. Rada Evropy také se této problematice věnuje. A svoboda sdělovacích prostředků patří také ke kodaňským kritériím, která uplatňujeme pro přistupující státy. Děkuji. Děkuji. Antabadži. Baji. biztos asszony, teljes mértékben egyetértek renate Weber jelentésével. Ehm, stoprocentně souhlasím s tím, co je napsáno ve zprávě. Paní Weber, děkuji vám. Jsem proto, aby Evropský parlament, Evropská komise mm, poprosil Evropskou komisi, aby předložila návrhy které budou mluvit o svobodě médií, o právu na informace a která toto podpoří. Jsem proto, aby existoval monitorovací evropský dozor nebo mechanismus tak, aby svoboda médií byla zajištěna a kontrolována ve členských státech. V Maďarsku existovaly problémy s médií. A ve zprávě paní Weber to vidíme přesně, jak to vypadá s médií v Maďarsku. A díky paní komisařce Cruz Eh, se maďarský zákon o médiích novelizoval, ale nejdůležitější problém ještě pořád nebyl odstraněn, protože veřejnoprávní média odrážejí maďarskou, pardon, neodrážejí maďarskou realitu vůbec. Spravodajství manipuluje a zkresluje fakta, lže a maďarští občané eh, si eh, nemohou udělat pořádný obrázek o stavu věci. Děkuji. Děkuji, paní Megalsky. Děkuji, paní předsedající. Šanovní państwo, ten raport wart jest poparty. Dámy a pánové, děkuji. Tato zpráva stojí za podporu. Mimo jiné obsahuje aspekty věnované veřejnoprávní médií a chci poděkovat paní zpravodajce právě za to, protože to byl návrh výboru pro kulturu a já jsem patřil k předkladatelům tohoto návrhu a rád bych zmíněné odstavce podpořil. Samozřejmě v Evropě je situace lepší než v jiných částech světa, to však neznamená, že by situace u nás byla uspokojivá kolegové zmiňovali příklad jedné televizní stanice tam. Na druhou stranu bych si dovolil informovat, že ministr dopravy požádal 8 milionů eur jako zároku od jedněch z novin, který, které psali o jeho hodinkách, které byly mnohem dražší, než co by si mohl na základě svého platu dovolit. Polský předseda vlády Eh, se pak soudil s jedněmi novinami eh, za aprílový vtip, který otiskli. A právě za tento hloupý vtip eh, jsou nyní novináři pohnáni před soud. Chci vám ještě jednou za zprávu poděkovat a chci apelovat na komisi, aby se zaměřovala na vývoj v evropských zemích. Děkuji. Děkuji za další pohled z Polska a paní Jasověska nyní. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, před eh, pár lety jsme přijali směrnici o audiovizuálních službách a jsme na správné cestě, ale paní zpravodajka zmiňuje, že nezletilé osoby nejsou pořád dostatečně chráněny, pokud jde o škodlivý obsah. Ona hovoří i o reklamě, která se zaměřuje na děti a že bychom měli i přijmout určitou regulaci, určitá tedy soft opatření, abychom tedy spíše propagovali určitou etiku, určitou míru chování v členských státech, pokud jde o reklamu třeba, která je reklamou na nějaké sladkosti či naopak nějaké slané pochoutky, protože to je škodlivé pro zdraví dětí, hm, hodně jich je obezních a hm, i trpí cukrovkou a obezita se stává jedním z největších zdravotních problémů v EU. Hm, další řečník, pan Koferaty. Děkuji, pane předsedo. Téma eh, svobody tisku je velké téma, velice citlivé a složité. I eh, mm, proto ty různé limitace eh, se týkají různých oblastí a je to těžké to nějak identifikovat potom, když to čteme jenom tak zběžně. Je to tedy útok na svobodu prostřednictvím legislativních aktů, jako třeba v Maďarsku nebo další svobody e, jsou v podstatě omezovány kvůli koncentraci v médiích. A to třeba často člověk jen tak hned nepozná. A potom jsou to svobody, které v podstatě vyplývají se, se konfliktu zájmu. A často <clears throat> je to osoba, která třeba je aktivně v komunikacích a na druhé straně i v politice, což se stalo několikrát v mé zemi v posledních letech. A je třeba, abychom věnovali větší a větší pozornost eh, tématům sítí. Dnes většina informací běhá na sítích. A měli bychom skutečně mít takové procesy, které budou garantovat plnou svobodu všem. Eh, a nebudeme se omezovat pouze na ty tradiční dimenze. Děkuji, pán Kelly. Uh, je přirozené, že k hlavním zásadám demokratické společnosti patří svoboda tisku. O tom nikdo nepochybuje. Má to velký význam a to zvláště v Evropské unii. Tam bychom chtěli dosahovat maximálních standardů také v jednotlivých členských států této svobody. A svoboda tisku se různě někdy manipuluje. Slycháme o tom, jak je kontrolován obsah médií. Někdy se také ze strany redaktorů kontroluje práce jednotlivých novinářů a podobně. O tom lze diskutovat pracovat, ale pak si musíme uvědomit, že se svobodou jde ruku v ruce odpovědnost. A pokud sledujeme situaci v Evropské unii, tak některá média trošku straní některým směrem a působí negativně a my musíme zajistit fair play a nejvyšší standardy v oblasti svobody tisku, ale také jejího uplatňování tak, aby tisk získal eh, úctu, kterou si zaslouží. Děkuji, paní Nevšíle. Toate țările europene. Všechny evropské země které vstupují nebo chtějí vstoupit do Evropské unie, eh, se musí eh, držet kodaňských kritérií a to platí rovněž pro chartu základních práv. Tady v článku 11 eh, stojí respektování svobody a plurality médií a mass media mm, a vůbec média jako taková e, jsou financována ze státního rozpočtu a e, proto je tady zvláště důležitá zodpovědnost. Musí e, podávat vysoce kvalitativní informace, musí vytvářet důvěru a musí být nezávislé na externích vlivech nebo tlaku nebo politických zájmech. Média mají ještě další závazky ve vztahu k informacím a myslím si, že by bylo tedy nutné vytvořit v Evropě systém, v kterém by média soukromá veřejnoprávní plnila svou roli. Musí být skutečně, postupovat skutečně nezávisle a nesmí existovat žádné monopoly v oblasti zpravodajství. Pak ještě chci srdečně poděkovat paní Weber za její zprávu. Děkuji. Thank you. Last but not least, Rui Tavares. Děkuji. Děkuji. Naše kolegyně Renate Weber sepsala výbornou zprávu o pluralitě a svobodě sdělovacích prostředků v Evropě to odpovídá situaci po Lisabonské smlouvě. Musíme vnímat svobodu médií v terénu. Už neexistují žádná lokální média, místní noviny a podobně. Vše je zájmem všech Evropanů, protože například řízení v Evropě je podstatné a máme také obrovský mediální průmysl, a proto musíme také o svobodě médií veřejně diskutovat, tak aby fungovala evropská demokracie. Chci navázat také na vyjádření pracovní skupiny na vysoké úrovni, které předsedala paní komisařka Krus, že existuje také nová pobítka, nová motivace k tomu, aby Evropská unie Eh, připravila nové právní předpisy v oblasti sdělovacích prostředků. Nyní už se to daří realizovat. Přecházíme od obecných diskusí o subsidiaritě. Můžeme nyní konkrétně hájit právo novinářů a také právo občanů na informace. Děkuji. Děkuji. A nyní paní komisařka má slovo. You, Děkuji vám, pane předsedající. Já jsem velmi vděčná Renatě Weber za její zprávu a také jsem vděčná vám všem, kteří v rozpravě dnes vystoupili za to, že jste se podělili o své názory. Já se velmi těším na hlasování, které proběhne zítra a znamená to, že pokud toto bude téměř eh, konečný výsledek, eh, má tento počin perspektivu. Představuje totiž výrazný přínos k našemu um, přeskoumávání problematiky svobody a plurality médií v Evropě. V minulém týdnu jsme například ve Spojených státech zaznamenali, že i tam se setkávají s velkými úkoly i problémy v oblasti ochrany eh, novinářské svobody. A není to poprvé, co diskutujeme o hrozbách eh, svobodě tisku eh, v této sněmovně. A je také na místě zmínit, že to patří k hlavním prvkům naší demokracie. Pokud se k nám dostává otázka, která zní, že když zmíníme nějakou zemi, která nejedná v této oblasti zcela správně, neměli byste jako komise eh, zasáhnout? Ano, s tím souhlasím, ale zároveň k tomu potřebujeme nástroje, odpovědnost a příležitosti. A právě eh, tímto začíná diskuse, která je vedená správným směrem. Máme velmi jasnou zprávu v rukou s návrhy na konkrétní kroky, které nám umožní zahájit zásadní rozpravu se členskými státy a zainteresovanými subjekty, abychom se rozhodli o tom, které kroky má kdo podniknout. Musí být splněny tři podmínky. Jednak musíme mít jasno v kompetencích EU. Ehm, kompetence potřebujeme k tomu, abychom mohli jednat. Za druhé, Musíme zvážit, jak nejlépe tyto kompetence využít v praxi a za třetí musíme mít politickou vůli v členských státech, které budou ochotny eh, také do toho přispět. A jsem proto velmi potěšena, že irské předsednictví tento závazek v praxi prokázalo a také doufám, že nadcházející litevské předsednictví na to bude dále stavět. A jak všichni víte, také jsem ustavila nezávislou skupinu, které předsedal profesor Ficker Freiberger, eh, bývalá prezidentka eh, Lotyšska, která se věnuje problematice pluralismu v oblasti médií. A právě tato skupina na vysoké úrovni připravila komplexní zprávu z 30 Ehm, doporučeními, která se velmi podobají vaším doporučením ve zprávě, paní Weber. Chci tedy zdůraznit, že již jednáme v některých těch eh, zmíněných oblastech podle doporučení skupiny na vysoké úrovni, ale také podle toho, jak navrhuje zpráva Weber. Například připravujeme granty na implementaci monitorovacího nástroje pro pluralitu médií v roce 2013 na základě rozpočtu, který byl přidělen vámi. Tento nástroj nám nabídne koherentní přehled ehm, situací, kde je pluralita médií ohrožena. Zároveň pracujeme na přípravě pilotního projektu, Evropského střediska pro svobodu tisku a svobodu médií velmi brzy vyhlásíme výběrové řízení. Dalším krokem v oblasti pluralitě, plurality médií si žádá také konzultaci se všemi zainteresovanými subjekty a právě proto jsem zahájila dvě, eh, dvě velká připomínková řízení. Jednak se snažíme získat zpětnou vazbu k práci skupiny na vysoké úrovni a druhé připomínkové řízení konkrétnější se bude snažit získat názory regulátorů, které odpovídají za audiovizuální mediální služby, včetně podnětu ke změně článku 30 směrnice o audiovizuálních mediálních službách. A právě proto zpráva paní Weber přichází v pravý čas. Ehm, musím říci, že načasováno to nemohlo být lépe. Po konci připomínkování v polovině června budeme mít lepší přehled o tom, co konkrétně musíme podniknout a doufám, pane předsedající, že brzy budeme mít další příležitost diskutovat o konkrétních krocích, ale také příležitost je vidět v praxi při hájení svobod médií a právě to nás spojuje. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko za velmi zajímavou odpověď. Děkuji také kolegům, děkuji paní Weber za velmi zajímavou zprávu. Chtěl by se ještě někdo vyjádřit? Někdo se hlásí do rozpravy? The next Thank you all very much. Děkuji vám. Uzavírám. Hlasovat se bude zítra ve 12.30. Další bod na pořadu jednání zpráva pana Borise, uplatňování směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Dám slovo panu zpravodaji. Prosím. Děkuji bardzo, panie przewodniczący.